Zahajuji opět naše zasedání, kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Jak víte, právní aktiv procesu k spolurozhodování podepisuje také předseda Evropského parlamentu a